Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dear colleagues, if you may take your... Dobré ráno, vážení kolegové, vážené kolegyně, prosím, usaďte se. Bez eh, přílišného zdržování se pustíme do programu. Žádná další sdělení předsedy pro vás nemám. A vzhledem k jakési stávce, která zde někde v Bruselu probíhá dnes přes den, nebudeme mít kávu takže si poslušte, eh, vzadu v sále máte eh, várnice a kelímky. Ano, když se otočíte, uvidíte to tam vzadu v sále. A je to prosím samoobsluha, ano? Tak. Eh... Teď vám ještě připomínám, že eh, za chvíli budeme dnes hlasovat, takže nechť má každý svou elektronickou kartičku. A jdeme na bod 16, to znamená situace mladistvých lidí bez doprovodu. Spravodajkou je paní Natalie Griesbeck. A děkuji vám, paní kolegyně. a vyslechneme si eh, představení pracovního dokumentu připraveného naší spravodajkou. Bude to v souvislosti s prezentací o akčním plánu Komise pro e, situaci nezletilých osob bez doprovodu paní Griesbeck. Nám podá informace o první schůzce stínových zpravodajů a poté dáme prostor pro diskusi. Paní Griesbeck, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se pokusím vám co nejlépe představit tento pracovní dokument, o kterém jsme hovořili i na jiných zasedáních. Týká se to tedy situace nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Toto téma je zcela klíčové, velmi důležité. My zde v tomto výboru jsme si vědomi, jak je toto téma naléhavé. Proto jsme navrhli zprávu z vlastní iniciativy a také jsme Eh, navrhli eh, několik eh, témat k zamyšlení, protože existuje tisíce dětí, kteří nemají žádnou státní příslušnost. Jsou to děti a nezletilé osoby, které jsou sami, žijí sami tady v Evropské unii. Já chtěla bych vás informovat o tom, jak pokračujeme v práci. My jsme vypracovali harmonogram pro vypracování této zprávy, je to tedy pracovní dokument. Já bych vás chtěla požádat, abyste si tento dokument přečetli a abyste mi řekli, jaký máte na to názor a prosím poskytněte mi co nejvíce připomínek a samozřejmě i konstruktivní kritiky protože všechno, co mi řeknete, tak mi poslouží k vypracování dokumentu, eh, který bude určitě konkrétnější o této otázce. Začátkem dubna Eh, během týdne aktivit mimo naše pracoviště, sorganizujeme návštěvu a výsledky této návštěvy budou v dokumentu, který představíme koncem dubna. Eh, chceme otevřít eh, několik otázek k zamyšlení. V této souvislosti jsme velmi svob- máme svobodu v tom, abychom se rozhodli, o čem chceme hovořit a jakým způsobem k tomuto jevu chceme přistoupit. A potom, co o tom budeme hovořit se Potom, co jsem hovořila o tom se stínovými zpravodaji, tak jsem zjistila, že to není práce, která by byla výlučná pro náš výbor a že pravděpodobně e, se tímto e, bude, že e, bude výsledek práce odražen v této zprávě. Takže zatím je to pracovní dokument. Musíme se zaměřit na ty hlavní body, na hlavní obavy, na priority a vodítka, která budou důležitá pro tento text. Očekáváme, že během tohoto týdne budeme moci pracovat kvalitně a moci eh, předat výboru dokument, který by byl dobrý a uspokojivý pokud jde tady o tento jev. A nyní bych vám chtěla vysvětlit, co jsme udělali v naší pracovní skupině. To, co vám řeknu, je pro mě velmi důležité. Základní práva nezletilých osob bez doprovodu eh, nejsou částečně ani celkově respektovány v EU, pokud jde o eh, identifikaci a odpovědnost Takže v případě péče o tyto nezletilé, jak říkám, ne, se vždy respektují jejich základní práva. A toto je samozřejmě velký problém pro členské státy. Já si myslím, že bychom měli být eh, mnohem více ambiciozní, pokud je o ochranu těchto eh, dětí a musíme pokrýt všechny mezery, eh, které se týkají jejich ochrany. My jsme si vědomi zde, možná více než na jiných fórech, že legislativa a systémy, které fungují v členských státech, tak se od sebe velmi liší. Struktura pracovního dokumentu. Já zdůrazním důležitost eh, hlavního zájmu nezletilých osob. Ale ta definice, čemu říkáme ten vyšší zájem, nezletilé osoby, to je něco, co se stále objevuje v našich diskuzích. Co je důležité, je, že prostě ten zájem, eh, to dobro hm, toho nezletilého, tak to je důležité. Musí to být vždy v popředí, pokud jde o opatření. Potom máme ochranu nezletilého. Nemůžeme eh, k tomu přistupovat pouze ze zorného úhledu členských států. Oni na to nahlížejí pouze ze zorného úhlu pohledu kontroly migračních toků. Já si myslím, že to eh, je zcela odlišné od zájmu eh, nezletilého. To jsou tedy ty hlavní směry, které se objevují v mém dokumentu. Jsme si také vědomi toho, že členské státy čelí odlišným problémům. Například, jakým způsobem vyřešit eh, nedostatek statistik o tomto jevu, protože máme hodně čísel, hodně statistik, ale nevždy jsou to důvěryhodné informace, spolehlivé údaje. A jakým způsobem eh, můžeme eh, identifikovat eh, eh, příjezd nebo přítomnost toho nezletilého, to už je první stupeň v ochraně, jakým způsobem ti nezletilí se dostanou na území eh, Evropy a jakým způsobem ty specifické služby poskytují ochranu těmto nezletilým. A musíme se tedy zabývat otázkou ochrany nezletilých a je důležité se zaměřit na jednotlivé úrovně ve státní správě, takže jsou to na úrovni místní úřady, eh, potom jsou to regionální eh, vlády na vnitrostátní a evropské. A musíme mít eh, metodu, která by byla, byl, se dotýkala více disciplín, co není příliš agresivní, tedy říkáme tomu child-friendly systém a jakým způsobem můžeme zajistit, aby tito nezletili měli přístup k základním službám. My se ptáme, eh, zdali by Evropská komise neměla stanovit, co je tedy ten vyšší zájem eh, těchto nezletilých, stanovit nějaké pokyny a to jsou tedy ty hlavní body mého dokumentu. Co je pro mě nejdůležitější, je ten vyšší zájem dětí a jakým způsobem přistoupíme ke hodnocení této otázky, když se tento nezletilý vrátí do své země původu. Jaká e, řešení, která by byla udržitelná, existují pro nezletilého, když zůstane v Evropské unii, nebo dokonce, když tento nezletilý opustí EU? A potom další věc. Ten přechod Určitě si pamatujete na pohádku o sněhurce, co se stane v té pohádce. Celá ta eh, pohádka je vlastně takový, taková pohádka o přechodu do dospělosti. No, v dospělosti prostě se pohádky už neexistují. Já jsem o tomto tématu se příliš mnoho nedočetla v dokumentech, které jsem si přečetla a na těch čtyřech, eh, pěti eh, stránkách, které budou v, naše, v naší zprávě o vlastní iniciativě, tak eh, to všechno neobsáhneme. Ale je důležité, aby všichni kolegové přispěli k této otázce, abychom měli uspokojivý text, který by všem vyhovoval a aby byl tento text konkrétní. Pro mě je důležité, aby tato zpráva vyjádřila pevné stanovisko, které by bylo stručné a aby se o této otázce hovořilo konkrétně, o této situaci nezletilých osob, že víme, že existují eh, předpisy, které ošetřují tuto otázku v jednotlivých členských státech, ale je to poněkud roztříštěné. A potom bych si přála, aby v tom dokumentu nebyly pouze doporučení o minimálních standardech, ale aby tento dokument byl také praktickým nástrojem, a možná by se z toho mohla stát platná legislativa v členských státech. A závěrem nesmíme nikdy eh, zapomenout na jednu věc. Nezletilý je vlastně dítě. Je to dítě. Eh, je to tedy zranitelná osoba. Je to lidská bytost, která je zranitelná. A Evropa eh, musí respektovat práva dětí. Takže nejedná se pouze to, že se musí zabránit násilí páchané na dětech, ale musíme udělat ještě více. Musíme chránit jejich práva a bojovat za jejich práva. Pane předsedo, ještě bych chtěla říci, že tady v příloze máte všechny dokumenty, které s touto otázkou souvisejí a já bych eh, chtěla požádat Evropskou komisi o následující. My se nacházíme na konci akčního plánu, který je eh, pro období 2010-2014, který se zabývá situací nezletilých a já bych se chtěla zeptat Evropské komise, co se stane, až eh, vyprší tento akční plán. Já předpokládám, že se vypracuje zpráva o posouzení dopadu těchto 4-5 let, možná se vypracuje nový plán. Je to otázka naléhavá a musíme vyřešit tyto eh, problémy, které souvisí s tímto jevem. A proto my očekáváme, že komise začne v budoucnosti jednat. Pani, pane předsedo, to je všechno. Možná jsem hovořila příliš dlouho. Dobrá, děkuji vám, paní Grisbeck, A teď zahájíme diskusi ostatních poslanců. Nejprve stínový zpravodové paní Koraca Bild se hlásí. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla na začátek poděkovat, poblahopřát Natalí ke skvěle odvedené práci. Vypracovala dokument, který je dobrý základ pro další diskusy a zdůrazňuje všechna, eh, všechny důležité aspekty této velmi složité oblasti. Ten dokument nám skutečně velmi pomáhá. Je potřeba být struční, konkrétní a orientovaní na výsledek. Já si myslím, že nejlepší postup před, přičemž tedy musím říct, že jsem velmi ráda, že zdůrazňujete, že naše práce se soustředí na, jednotliv, na jednotlivá hodnocení a hodnocení situace konkrétních dětí v členských státech se hovoří o celkových objemech a o věcech, které vůbec nejsou přijatelné a je velmi dobré, že hovoříme o hodnocení situace jednotlivých dětí, když přijedou do některé země, kde se musí integrovat. To je to nejdůležitější. Takže nejužitečnější by asi bylo zavést nějaký postup výměny osvědčených postupů, protože jde nám hlavně o implementaci stávající legislativy a stávajících pravidel. A ta se v různých členských státech výrazně různí. Eh, ne vždy se respektují ty nejvyšší standardy, ať už z jakéhokoliv důvodu. Takže bylo by to různé pokyny pro opatrovníky, pro osoby zaopatřující, různé postupy pro eh, lékařské návštěvy a tak dále. To jsou všechno věci, kde je v členských státech často problém s implementací. A v souvislosti s tím eh, se chci zeptat, jestli si myslíte, že nějaký ten konkrétní legislativní nástroj je podle vás skutečně ten nejlepší možný postup. Víte, jak to funguje? Ono to totiž dostane na práci až příští legislativní mandát a hrozí, že se zaměříme pouze na legislativní proces, namísto toho, abychom se zaměřovali na implementaci v členských státech. Máme zde asilový balíček, Podařilo se nám zlepšit ochranu dětí. A je zde celá řada důležitých kroků, které je teď potřeba implementovat. Pak, když zahájíme legislativní proces, tak zde je riziko, že se vlastně začneme pomaličku vracet zpět, namísto toho, abychom pokračovali dál po stejné cestě. Takže musíme se zaměřit na to, kde je skutečně ten institucionální problém, protože v některých zemích je legislativa dobrá, ale implementace pokulhává, protože tam nemají dostatečnou kapacitu, mají různé institucionální systémy, nemají dost školení jinou a zajímavou jinou asilovou politiku a tak dále. To víte lépe než já. Takže bychom se podle mě měli zaměřit spíše na implementaci, než se začneme zaměřovat na další legislativní proces. Minimálně je pak potřeba zhodnotit, jaká bude přidaná hodnota a čím tento parlament v rámci vaší zprávy může co nejvíce přispět k lepším životním podmínkám pro děti. A nevím, jestli legislativa je právě to nejlepší. A nakonec spolupráce s třetími státy. To je velmi důležité téma. když eh, uznáme, že děti nejsou, nemají potřebu mezinárodní ochrany, nejsou předmětem obchodu s lidmi nebo nějakého zločinu organizovaného a tak dále, tak je potřeba i přesto navýšit spolupráci na úrovni Evropské unie v rámci nějakých dohod nebo jakkoliv jinak, protože často jsou zde státy, kde musíme hovořit nejen s vládou, ale i s institucemi občanské společnosti podstatě mnohých zemích nám tyto instituce chybí. A myslím si, že v rámci této širší spolupráce můžeme zajistit, že se děti budou navracet do um, bezpečného prostředí. Já bych chtěla zmínit projekt ERPM, které, který Švédsko vede společně s dalšími státy. Je to projekt pro Irák a Afganistán. A ukazuje se, že tento projekt ehm, značně zlepšuje situaci mladistvých bez doprovodu ehm, a myslím si, že by stálo za to ho rozpracovat. Ehm, jen tak mimochodem těším se na vás na všechny ve Švédsku, kde bude na konci dubna delegace Libé eh, zasedat, kde budeme řešit téma mladistvých osob bez doprovodu. A myslím si, že to bude velmi zajímavé, protože Švédsko má kromě osvědčených postupů i problémy a těším se proto na spolupráci s vámi, Natalí, a se všemi ostatními. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Děkujeme vám, paní Koraco, byl teď paní Sipl. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Už několik týdnů a měsíců Vedeme na celé řadě platform diskuse o základních hodnotách, základních právech a hodnotách Evropské unie. V tomto kontextu se objevuje také otázka samozřejmě, jak máme zacházet s nezletilými osobami, jak máme prosazovat jejich práva a dobré zacházení s nimi, jak to můžeme zajistit protože děti mají v naší společnosti velmi specifickou pozici a já jsem proto ráda, že paní Griesbeck se tímto tématem aktivně zajímá. Myslím si, že má pravdu s tím hodnocením, že eh, nám chybí ještě mnoho konkrétních relevantních dat, pokud jde například o počet nezletilých osob bez doprovodu, nebo pokud jde o otázku, jakým způsobem eh, je lze třídit do jednotlivých členských států podle věku, jakým způsobem se s nimi zachází, jakým způsobem eh, funguje opatrovnictví v jednotlivých případech, jakým způsobem funguje opatrovnictví ze strany konkrétních institucí, zda se do toho zapojují rodiny nebo ne. To jsou všechno věci, které potřebujeme vyjasnit a kde potřebujeme další informace. A proto jsem velmi ráda, že zde máme to okénko eh, trošičku pootevřenější pro další diskuse, další jednání. Samozřejmě společně s paní spravodajkou tyto otázky budeme muset vyjasnit. Kromě toho budeme muset také vyjasnit, do jaké míry se můžeme zabývat jednotlivými body v rámci toho času, který na to máme a eh, jaká odpovědnost na nás spočívá, pokud jde o dlouhodobý horizont v této věci. Hovořilo se zde také už o asilovém balíčku, kde máme určité základní předpoklady a podmínky pro zacházení s eh, nezletilými osobami bez doprovodu a to bez ohledu na to, jak dopadne, na, na, jak dopadne tato zpráva, budeme muset řešit i do budoucna, protože ten asilový balíček eh, schválen bude a je potřeba eh, je potřeba zajistit, že se bude implementovat v členských státech. Také je potřeba rozšiřovat dobré, dobré příklady, dobré případové studie v rámci výměny osvědčených postupů a to budeme také muset ještě přeskoumat, zda se to děje. A já bych sem chtěla přidat ještě jednu věc a to je otázka evropského rozpočtu. Hovoříme v různých výborech a na různých místech o tom, co je všechno potřeba udělat, kde musíme udělat ještě něco navíc a e, na mnoha místech e, bude potřeba velmi intenzivně ještě pracovat. Jde o trh práce, situaci mladých lidí a mnoho, mnoho dalších. A je proto potřeba dbát zájmu lidí, pro které děláme politiku. Součástí toho je šetrné zacházení s rozpočtem. Já se těším na další debatu s paní spravodajkou um, Eh, ve věci toho, kde musíme ještě více angažovat, kde potřebujeme více dat a jak můžeme co nejlépe dosáhnout zlepšené situace pro mladistvé osoby bez doprovodu. Děkuji vám. Děkuji, paní Sipl, paní Flotr nyní. Děkuji. Já chci poděkovat Natalii Grisbeck za její práci. Myslím si, že to je dobrý základ pro další diskuzi, zejména pokud jde o situaci nezletilých. Ta situace je v tuto chvíli nepřijatelná. Jenom na chviličku si představte, že by se mohlo jednat o naše vlastní děti. Pak samozřejmě nastane zhrození a přitom se vemte, o jak velký počet dětí se jedná. Většina z nich skončí v zadržení, v zajišťovacích střediscích. Představme si, už jenom tu proceduru na ověření totožnosti, následné umístění nezletilých těchto dětí do středisek zadržení, kde ta situace v některých členských státech je skutečně velice špatná. Přitom jsou to předně děti, děti imigrantů. Takže ten přístup k ním musí být eh, specifický. Evropský plán pro imigranty eh, hovoří o tom, že prioritně je třeba předcházet příchodu nezletilých eh, do Evropské unie a následně usilovat o jejich navrácení. Já si myslím, že z tohoto hlediska otázka prevence, prevence příchodu eh, k nám a nejvyšší zájem dítěte by neměly by nemělo být tím, co budeme předně sledovat. My bychom se měli spíše zamyslet nad tím, jak nastavit eh, systém v podobě nové legislativy, nějaké nové evropské strategie či konsolidovaného rámce, a který bude nastaven právě pro nezletilé osoby bez doprovodu, je třeba se nad tímto eh, zamyslet. Situace nezletilých bez eh, doprovodu, to je věc, která se zmiňuje v různých evropských textech, ale je potřeba eh, toto vše konsolidovat, zhutnit do jednoho místa, aby bylo evidentní, jaké všechny nástroje máme pro řešení problému nezletilých bez doprovodu k dispozici. Je potřeba to konsolidovat do nějakého jiného jednotného strategického rámce. Možná bychom se mohli inspirovat Evropskou strategií pro integraci Romů. Možná bychom se měli tedy především zamyslet nad formou, tedy nad tím, jakým způsobem se budeme chtít postarat o nezletilé bez doprovodu, to zapracovat do této zprávy a tím mobilizovat evropské instituce a následně členské státy k tomu, aby respektovali stávající povinnosti, které jim legislativa ukládá, což je respekt vůči nejlepším zájmům dítěte. Také bychom se měli zamyslet nad údělem nezletilých osob bez doprovodu a zamyslete také nad problematikou návratu, o čemž tento pracovní dokument také stručně hovoří. Měli bychom nějakým způsobem ošetřit situaci, situaci osamocených, opuštěných, nezletilých osob. Takže přístup paní kolegyně eh, je pro mě přijatelný, eh, souhlasím s ním, ale poprosila bych teď trochu o o klid, eh, jestli je to možné, vážení kolegové. Takže poprosila bych o konkretizaci v tom pracovním dokumentu, aby bylo evidentní, jak konkrétně je možné řešit současnou situaci nezletilých bez doprovodu a jak bychom mohli konsolidovat současné nástroje možnosti, které máme k dispozici, tak abychom to mohli zcela jasně přenést do legislativy členských států. Mně se totiž zdá, že přímá legislativa je jediná cesta ku předu protože jinak eh, budeme pouze oddalovat vyřešení situace nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Navíc eh, máme důležité partnery, s nimiž můžeme spolupracovat. Jedná se jako příkladu o Radu Evropy, která se rovněž této problematice věnuje. Je dobré eh, s nimi spolupráci koordinovat, eh, případně koordinovat i využití finančních zdrojů. Paní zpravodajka se zamýšlí nad otázkou mobilizace partnerů a případné jiné spolupráce, což je dobře. Jsou tady další související témata, jako je obytování, vzdělávání nezletilých osob eh, bez doprovodu. A napadá mě ještě jedna otázka na Natálii. Eh, možná by bylo dobré zamyslet se v této zprávě nad tím, zda by nebylo dobré zadat si studii ohledně judikatury Evropského soudního dvoru, která by se týkala rozhodnutí v zájmu dětí. Zajímalo by mě totiž, jaké judikáty už dnes eh, jsou na Evropském soudním dvoře k dispozici, protože ty by se mohly stát případným základem budoucí evropské normy, součástí budoucí evropské legislativy. Nevím, jestli už rozhodnutí o zadání této studie padlo či nikoliv, ale na zvážení bych to dala. Děkuji. Nyní pan Kikor, prosím. Floor is yours. Thank you very much, Chair. Kirkop, děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, za zpracování tohoto eh, pracovního dokumentu. Škoda, že eh, paní kolegyně ze Švédska právě mm, odchází, protože já jsem chtěl ocenit pozitivní přístup švédských úřadů, pokud jde o přípravu dubnové návštěvy našeho výboru, na níž se těším a které se chce zúčastnit. Musíme si připomenout, že Švédsko hostilo velice důležitý summit OSN který se týkal ochrany dětí a já jsem také měl velice příjemnou možnost v 90. letech se tohoto samitu jako britský minister účastnit. Teď jenom velice stručně k tomuto tématu, ale my tady máme před sebou pracovní dokument, který se soustředí na tři cíle. Jednak na silný regulační rámec, ale já si myslím, že to je v podstatě ta nejslabší součást. Ty další dvě části ty se věnují toho, jakým způsobem by nezletilé osoby bez doprovodu eh, jakým způsobem bychom o něm eh, se měli eh, starat, eh, jaké zacházení jim nabídnout, protože tady je často napojení na nelegální migraci, obchodování s lidmi. A to už se dostáváme k samotným příčinám tohoto jevu. Ale narážíme zde na velký problém, a to platí pro všechny diskuze, kde debatujeme o situaci dětí, a to, že je často obtížné určit věk dítěte nebo dané osoby. Někde se těžko stanovuje, zda se skutečně jedná o nezletělou osobu či nikoliv. Samozřejmě, že v pracovním dokumentu vycházíme z určitého předpokladu, že bychom měli přijmout argument eh, um, samotné nezletělé osoby, která o sobě prohlašuje, že je osobou nezletělou, a pokud existuje nějaká pochyba, tak bychom eh, se měli přiklonit k tomu, že daná osoba, pokud o sobě tvrdí, že je nezletělá, tak skutečně nezletělou osobou je čímž nabídneme větší ochranu. Ale mně se zdá, že problematika určení věku je skutečně velice obtížná. Pak je tady další věc, ještě důležitější podle mého názoru, a to, že nezletilé osoby bez doprovodu nezůstávají nezletilými osobami navždy. A tak se ptám, co uděláme proto, aby Eh, zda fungovala určitá průběžná podpora, jakým způsobem ji nastartovat, když osoba, původně nezletělá osoba, dovrší věk zletilosti a najednou už pro ní tato ustanovení neplatí. Bude tady platit nějaké přechodné období, přechodná opatření podpory. Nevím, jestli se s tím počítá. Eh, myslím si, že všechny tyto mm, obavy je třeba vzít eh, v potaz. Takže bych byl trochu opatrný, pokud jde o přílišnou regulaci, protože náš přístup v jednotlivých členských státech se hodně liší a myslím si, že příliš velká preskripce by mohla být spíše na škodu. Možná by spíše bylo lepší eh, spolupracovat formou výměny informací mezi dotčenými úřady, ale to vše musí probíhat tak, abychom eh, dosáhli toho kýženého výsledku, což je ochrana nezletilých osob bez doprovodu a řešení jejich konkrétních problémů. Děkuji. Pan předseda, děkuji, pane Kirchhope. Ještě někdo se hlásí? Pan Klejs, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já navrhuji, abychom se v, této, v tomto dokumentu zabývali také obchodováním s lidmi. E, týká se to právě těchto nezletilých osob bez doprovodu. Nebuďme tak eh, naivní. Obchodníci s lidmi velmi cynicky využívají té situace, že eh, nezletilé osoby eh, bude se, k ním, bude se k těmto nezletilým osobám přistupovat humánně a že budou mít právo na to, aby zůstali v členském státě. A to vede k tomu, že se jedná o Eh, migraci mm, vlastně přes to združování rodin. Když eh, přemýšlíme nad eh, situací nezletilých osob, tak musíme si uvědomit, že rodiče úmyslně posílají své nezletilé osoby do Evropy, aby získali povolení k pobytu. My nechceme, aby jste zde my nechceme, aby se eh, nabilo dojmu, že se tento eh, způsob postupování eh, bude odměňovat. A myslím si, že to je nejlepší pro tyto nezletilé osoby v dlouhodobém horizontu. Také se hovořilo o zemích původu. Je důležité si uvědomit, odkud pocházejí tyto osoby nezletilé. Děkuji paní Guillaume. Je voulais mon tour féliciter. Děkuji, pane předsedo. Eh, také já bych eh, chtěla poděkovat eh, paní Grisbeck. Já si myslím, že to bylo velmi odvážné, že přišla s tímto tématem a myslím si, že pracovala opravdu velmi kvalitně. Pokud jde o konsolidaci našich textů, tak bych chtěla říci, že jsem zpravodajkou pro několik zpráv a co je důležité je, aby ty texty eh, byly v souladu a mezi sebou, aby byly logické. Víme, že existuje tisíce nezletilých osob v Evropě a i když nevíme přesně, o jaký počet se jedná, tak my si myslíme, že toto je druhotná otázka azylového balíčku. Nicméně je to ale jev, který musíme mít na zřeteli, když hovoříme o azylu. Například otázka původu. Je potřeba to mít na zřeteli, když eh, hovoříme o azylovém balíčku. Je potřeba se zaměřit na jednotlivé podrobnosti tohoto balíčku, tak jak o tom hovořila Natalie Grisbeck. Je potřeba, aby se ke všem lidem přistupovalo stejně. A aby to takto bylo odraženo ve všech textech. Mám na mysli konkrétně například definice. Ve směrnici o opatrovnictví ty definice nejsou totožné s těmi, které navrhuje Natalie Grisbeck. Máme tady několik názvů kapitol které chceme, aby byly konzistentní s tím, co je v ostatních legislativních dokumentech. Například otázka těch eh, nezletilých osob, eh, toto přijímání a to, co říkáme o přijímání nezletilých osob, tak to musí být konzistentní s těmi ostatními tématy. Mm, také se to týká podmínek, eh, školení opatrovníků a jejich úkoly. Takže úkoly těchto opatrovníků. Eh, potom se tady hovořilo také o určení věku. Když eh, hovoříme o azylu, tak vidíme, že nezletilé osoby bez doprovodu, to jsou téměř dospělé osoby, protože jim je 16 či 17 let. v úvodu textu, tak jestli to budou tedy eh, ty takzvané child-friendly či ne. A potom pokud jde o postupy a vyřizování formalit, v případě nezletilých by se mělo postupovat stejně ve všech členských státech. Potom, co se týče zadržování z osobního a politického hlediska, plně souhlasím s definicí, která je v pracovním dokumentu. Tady se říká, že zadržování porušuje mezinárodní právo a legislativu a aký komunitér. Ale musím říci, že toto zadržování nezletilých osob bylo schváleno právě ve směrnici, která se zabývá tou náhradní rodinou péčí. Takže já si myslím, že musíme být eh, konzistentní, ty texty budou vyvážené a musí být i konzistentní. Dobře, teď chce slovo komise, aby vyjasnila ten eh, jeden bod, který zmínila paní Griesbeck takže ještě než dáme slovo opět paní zpravodajce a pak budeme hlasovat, má slovo komise. O, děkuji. Jen velmi stručně chci poděkovat paní zpravodajce za kvalitně připravenou zprávu, která je plná zajímavých myšlenek a ukazuje, že paní zpravodajka se o dané téma skutečně zajímá. A konec konců ta zpráva doplňuje náš vlastní akční plán pro nezletilé osoby bez doprovodu, ke kterému jsme v minulém roce v září vydali eh, zprávu v polovině období. Zjistili jsme, že eh, mladiství lidé bez doprovodu nejsou dočasným migračním, eh, migračním jevem. Důvody pro jejich migraci jsou komplexní. Chudoba, nedostatek vzdělání, týrání v domácnosti, hospodářské důvody a tak dále ale jak říkala paní zpravodajka, bez ohledu na to, proč děti migrují, musíme je stále považovat za děti v první řadě. A přesně to je součástí našeho akčního plánu. Díky němu jsme eh, začali vytvářet společný evropský přístup k dětem bez doprovodu. Protože faktem je, že napříč Evropskou unii jsme pozorovali velice rozdílné systémy zacházení s takovýmito lidmi. Takže je to velice dobrá příležitost k tomu, aby se členské státy jeden od druhého poučili. Zjistili jsme také celou řadu eh, otázek velmi technických v souvislosti s eh, mladými lidmi bez doprovodu, například hodnocení zjištění věku, dohledávání rodiny a tak dále. I to je důležitá součást zkušeností členských států oblast, ve které se od sebe mohou učit. Proto jsme vytvořili expertní skupinu, která se takovými to nejdůležitějšími tématy zabývá. setkali se dvakrát, jednou o opatrovnictví, dru, po druhé eh, ohledně dohledávání rodin. Spolupracujeme také s EASO, eh, což je struktura, která má know-how pro pracování pro práci na takováto témata. V loňském roce se například zabývali hodnocením věku mladistvých lidí. Letos se chtějí zaměřit právě na otázku dohledávání rodin. Pokud jde o... Promiňte, promiňte. Je tu několik takových drobných rozhovorů, kolegové po celém sále. Já chápu, že si potřebujete popovídat, že jste zrovna přišli a chce se vám hlasovat, ale chcete-li si popovídat, čiňte tak potichu. Teď momentálně hovoří zástupce komise a my ho chceme poslouchat. Buďte prosím sticha. Takže dobře, eh, velice rychle k té legislativní stránce. Ten akční plán eh, připravuje celou řadu vylepšení, například směrnice proti obchodu s lidmi, to byla, ta byla přijata během práce na akčním plánu a konkrétně zahrnuje koncept nejlepšího zájmu dítěte. Rovněž implementace této směrnice bude eh, snad konečně provedena eh, v prvních měsících tohoto roku, takže uvidíme, jak to půjde. Pokud jde o další součásti tohoto balíčku, jistě členové výboru Libe vědí, jak komplexní téma to je, ehm, jakákoliv ustanovení o mladistvých lidech bez doprovodu samozřejmě situaci jině pomůžou a eh, jejich podmínky musíme přesně sledovat. A pokud jde o navracování mladistvých, e, směrnice o navracování už o tom hovoří v úvodních ustanoveních i v samotném textu. Obecněji řečeno, e, jde o takový ten přechod k 18 letům věku za určitých podmínek členské státy, pakliže to považují za vhodné a za opodstatněné, mohou upustit od navracení cizích státních příslušníků, například tedy, když nějaké dítě eh, dospěje do věku 18 let, může nastat rozhodnutí, že to dítě nebude navráceno. A pokud jde o následnou práci o akčním plánu, k tomu se příliš vyjádřit nemohu, protože ten rámec... Eh, promiňte, promiňte, pane kolego, říká pan předseda. Ještě jedno. Moment, moment. Kolegové, kolegové, poslyšte. Pakliže si máte řešit hlasovací seznam nebo něco, jděte na chodbu. Ale nemluvte mi tady, když někdo mluví. Buďte prosím potichu. Děkuji. No, takže pokud jde o následné práce k tomu akčnímu plánu, k tomu zatím nemohu mnoho říci, protože hovoříme o tom stávajícím rámci, který, bude, který poběží do konce roku 2014 a v roce 2015 představíme finální zprávu. Dobrá, děkujeme komisi. Teď má slovo opět paní Griesbeck na závěr této diskuse. Chcete nebo nechcete? Merci, prezident, Ano, ano, pane předsedo, samozřejmě. Já ale nechci hovořit eh, příliš dlouho, protože mám pocit, že eh, se během té diskuze asi už mi nikdo nebude naslouchat, ale každopádně děkuji komisi za veškeré vysvětlení. Jsme si vědomi toho, že to bude trvat dlouho, musíme pracovat společně. Také zároveň eh, děkuji všem stínovým zpravodajům. Já jsem si pozorně vyslechla všechny eh, připomínky, otázky definice, otázky konzistentnosti, výměna osvědčených postupů, potřeba, že máme větší potřebu důvěryhodných statistických údajů a potom také to, co řekl pan Kirkhope. Ten eh, jeho britský tak typický humor, který použil. Co se stane s těmi nezletilými osobami, ze kterých se stane najednou eh, dospělá osoba? Já tady nemám žádné kouzelné eh, řešení. Nevím, co bych vám nyní k tomu řekla. Já si myslím, že je důležité, abychom v této oblasti dále pracovali. Eh, musíme se zaměřit na právnickou povahu tohoto nástroje. Neznamená to, že bychom potřebovali nutně nařízení či směrnice, protože to by mohlo být kontraproduktivní. Ale bylo by dobré, abychom měli nějakou strategii či plán či program na evropské úrovni. V některých členských státech eh, mohou mít osvědčené postupy, ale zase v jiných členských státech tyto postupy nemají. Ale to neznamená, že bychom si řekli, tak toto už se vyřeší na vnitrostátní úrovni. My máme úmluvu OSN o právech dítěte. Máme několik eh, zásadních eh, dokumentů, máme aký komunitér, a Existují-li členské státy, které o to nemají takový zájem, tak to neznamená, že bychom eh, mohli prostě tuto otázku opomenout. Nebo že bychom k tomu byli nečinní. My navrhneme tedy takový druh eh, strategie či nějaký plán, který vždy bude mít eh, na zřeteli nejlepší zájem dítěte. Protože nezávisle na tom, v jak v jaké zemi někdo žije nebo v jaké oblasti nebo v jaké době, tak my vždíme, že nezletila osoba je vždy zranitelnější než dospělá osoba. Dobrá, děkuji, tak teď jdeme hlasovat. Vidím, že se nám sál pomalu plní. Kolegové přicházejí plně elánu na hlasování. A konec konců nastal i ten správný čas, takže půjdeme na to bod po bodu, tak jak jsme si to odhlasovali včera. Jeden bod nám z toho vypadl, byl odložen. A s tím všichni souhlasili včera hned po ránu, takže nebudeme hlasovat o bodě 17, zjištění, zajištění a konfiskace výnosů ze zločinů v Evropské unii, zpráva paní Makovej, takže jdeme rovnou na eh, návrh doporučení, pokud jde o změnu dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz. Spravodajem je Claude Moraes. Jsme-li připraveni hlasovat, začneme hlasovat. Kdo je pro návrh doporučení pana Moraese? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobrá. A teď tedy elektronická kontrola celého doporučení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. I mean, 39 plus 39 pro, 3 proti, 6 se zdrželo. Takže přijato. Gratulujeme panu Moráesovi. Eh, pokud vím, tak paní Sophie Indveld by se k tomuto hlasování chtěla vyjádřit. Vy jste se zdržel. Aha, dobře, tak ještě o jednoho zdrženého se víc. Paní Infeld. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda vyjádřila menšinový názor jménem své skupiny. My jsme se zdrželi hlasování. ALDE samozřejmě podporuje cíle návrhu usnadnění udělování víz. Liberálové podporují volný pohyb eh, lidí, osob, evropských a ukrajinských občanů. Evropští a ukrajinští občané společně mají zájem na tom, aby byly tyto překážky odstraněny. Nicméně zastáváme také základní práva a děláme si velké starosti možná i EPP, ale to nevím. E, děláme si velké starosti ohledně zákona proti e, lidem e, sexuálních orientací LGBT, který byl v Ukrajině předložen, což jde proti základním právům. Základní práva nejsou něco volitelného, jsou povinná. Alde žádali o odložení hlasování, nicméně většina s tím nesouhlasila, proto se skupina Alde rozhodla se zdržet hlasování. Děkuji vám. Dobrá, vyslechli jsme si toto sdělení k hlasování a tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to Charta EU, standardní podmínky svobody sdělovacích prostředků v celé Evropské unii. Spravodajka Renáte Weber. Jdeme na to, to bude trošku složitější, máme tady dosti pozměňovacích návrhů dosti značné množství pozměňovacích návrhů. Abych hovořil eh, ještě přesněji, bude to docela dlouhé hlasování a jdeme na to. Kompromisní pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh dvě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 81, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 82. Chcete kontrolu? Dobře, kontrola 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 27 proti, 3 se zdrželi zamítnuto. 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 84, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 85, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromisní návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 86, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Chcete kontrolu? Chcete kontrolu? Dobře, tak uděláme kontrolu číslo 86. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 19 pro, 27 proti, 1 se zdržel zamítnuto. 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto.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 Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 100. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 106 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo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 Proti? Zdržel se. Přijato 121. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 123. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 133. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 136. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 138. Kontrola 136. Dobře, kontrola 136. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 28 pro, 24 proti přijato. 138. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 140. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Kompromis 14, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 15, ne. Tam je ještě druhá část e, čísla 142, že ano? Ano, ta nám neodpadla, takže druhá část 142, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 117. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 141. Ne, to odpadlo. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 143. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 147. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 153. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Kompromis 18, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 155, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 156, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 157, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 19, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 161, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 166, dvě části. První, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kontrola první části. Zahajuji hlasování. První část 166. Konec hlasování. 26 pro, 26 proti, jeden se zdržel. Jo, a vy hlasujete pro nebo proti? Pro. Aha. Takže je to přijato, tak to je tady 27 pro, 26 proti a jeden se zdržel. Tak teď ta druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 167, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 22, kdo je pro? Proti? Zdržel se Přijato. 175. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 177. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 179. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 180. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 181. Kdo je pro? Proti Zdržel se. Přijato. 182. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 183 stažen. 184. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 187. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 191. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 196. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato 197. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato 199. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. Teď jdeme na úvodní ustanovení body odůvodnění. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti Zdržel se přijato. Kompromis 24, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Číslo 5, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Kompromis 25, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Číslo 6, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Teď tam něco odpadá. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Číslo 12. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 14. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Kompromis 27. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Číslo 19. Kdo je pro? proti, zdržel se. Přijato 20, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, kompromis 28, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato číslo 22, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 29, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato číslo 25, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 30. Kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato číslo 31. Kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato kompromis 31. Kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato kompromis 32. Kdo je pro? Proti zdržel se. Přijato číslo 35. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato, 36, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 33, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, číslo 39, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 40, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 34, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato číslo 43, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 44, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato kompromis 35, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato číslo 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Číslo 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Přijato 56, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 57, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 58, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 59, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 60, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato 61, kdo je pro, proti, e, přijato 62, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 63, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 64, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 65, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 66, kdo je pro, Proti? Zdržel se přijato 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Hlasování o stanovisku výboru Kult. Hlasování unblock. We, and what do we do with paragraph 68? Vote on, okay. We, I mean, the point here is to vote. Tady mi říkají, že chceme hlasovat unblock eh, k celému tomu stanovisku s výjimkou odstavce 6 a 8. Takže nejdřív všechno, kromě odstavce 6 a odstavce 8. Takže kdo je pro stanovisko výboru kult s výjimkou odstavce 6 a s výjimkou odstavce 8? Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Takže teď odstavce 6 a odstavec 8. Kdo je pro šestku? Proti? Zdržel se? To je přijato. A teď odstavec 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato rovněž. A teď tedy hlasování o celkovém textu v upravené podobě elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet sedm pro, šest proti, nula se zdrželo. Srdečně blahopřejeme paní Weber. Now, moving a postupujeme dále, dostáváme se ke zprávě. Poprosím o klid, vážení kolegové. If I may have your attention. If I may have your attention. Poprosím o pozornost, aspoň na okamžik, protože ještě nás čeká další hlasování. Teď budeme hlasovat o zprávě. Kolegové, prosím vás budeme hlasovat o zprávě pana Gorgojse Papa Nikolau. Bude to absolutorium ohledně provádění evropského rozpočtu za rok 2011. Nejprve budeme hlasovat o dílu číslo 3. Budeme hlasovat elektronicky. Nejprve o pozměňovacím návrhu 1. Kdo je pro? proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Chcete to ověřit? Dobře, ověříme elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 1 ve zprávě Papa Nikolau. Můžete hlasovat, prosím. Board is closed. Končím hlasování. 19 pro, 30 proti, takže zamítnuto. A teď budeme hlasovat o celém textu v pozměněném znění. Budeme hlasovat elektronicky. Takže můžete hlasovat, prosím. Abstention. <laughs> The vote is open. The vote is closed. Končím hlasování, tak jak to vypadá. 36 hlasů pro, nikdo proti, 14 poslanců se zdrželo, takže zpráva je schválena. Postupujeme dále. Dostáváme se k oddílu číslo 9 souhrného rozpočtu. Je to Evropský inspektor ochrany údajů. I tady máme jeden pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno a nyní hlasujeme o textu v pozměněném znění a hlasujeme elektronicky. Now it's closed. Končím hlasování. Tato zpráva byla přijata 50 hlasy jednomyslně. Nyní Agentura Evropské unie pro základní práva, finanční rok 2011. Tady máme po vícero pozměňovacích návrhů. Kdo je pro jedničku? proti, zdržel se někdo schváleno, dvojka, kdo je pr- pardon, dvojka nám odpadá, takže trojka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, pětka, kdo, pardon, tak ta byla nahrazena ústním pozměňovacím návrhem paní Makovej. Kdo je pro pětku? Kdo je proti? Zdržel se někdo zamítnuto? K odstavci 3 zde máme nový ústní pozměňovací návrh paní Makovej. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Odstavec 3. Ústní pozměňovací návrh paní Makovej. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto a nyní hlasujeme o textu v pozměněném znění. Hlasujeme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Now closed. Končím hlasování. Tak, jak to vypadá? Je to 50 hlasů pro, to znamená opět jednomyslně přijato. Hlasujeme dále o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost. Jedná se o absolutorium za rok 2011. Kdo je pro jedničku? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. D- pětka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Devítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Desítka. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, jedenáctka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní odstavec 5, ústní pozměňovací návrh paní Makovej a paní Matie. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh číslo 12, kdo je? A pardon, tak ten nám odpadá. Až 13, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto a 14, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. A teď hlasujeme o textu v pozměněném znění. Můžete hlasovat, prosím. Not, not working. No. Nefunguje vám zařízení? Můžete hlasovat. Končím hlasování. 46 hlasů pro, nikdo se nestržel, nikdo není proti, takže opět jednomyslně přijato. A nyní Absolutorium za rok 2011, provádění souhrného rozpočtu, část Eurojust. První pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Trojka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Čtyřka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti, zdržel se... Teď mi to nebylo úplně jasné. Ověříme to raději elektronicky. Hlasujeme o návrhu číslo 5. Můžete hlasovat, prosím. Tak, jak to dopadlo, končím hlasování. Máme 31 hlasů pro, 16 proti, jeden poslanec se zdržel, takže schváleno. Nyní šestka, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém textu v pozměněném znění a to elektronicky můžete hlasovat, prosím. And the vote is closed. Končím hlasování. 48 hlasů pro, opět jednomyslně přijato. Nyní zpráva Papa Nikolau o Evropské policejní akademii CEPOL. Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dvojka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Šestka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Sedmička, kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno, devítka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno, osmička, kdo je pro, pardon, tak ta odpadá, takže až desítka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno, dvanáctka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Nyní hlasujeme o celém textu v pozměněném znění a to elektronicky můžete hlasovat, prosím. Closed. Končím hlasování. 47 hlasů pro, jednomyslně přijato. Jdeme dál. Jde o Evropskou agenturu pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích Frontex. Pozměňovací návrh číslo 1. Oddělené hlasování s ústním pozměňovacím návrhem paní Makovej. Takže to oddělené hlasování nejprve tedy o první části hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dobře, jestli chcete, můžeme to ověřit elektronicky. Hlasujte prosím o druhé části. Open. Checking. What do we see? No. Tak, jak to dopadlo? Ještě pořád můžete hlasovat. Končím hlasování skutečně zamítnuto. 21 hlasů eh, pro, 25 proti a dva poslanci se zdrželi, takže zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Bylo to schváleno podle mě, ale nebylo to úplně jasné, takže to raději ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu číslo 3. Open. Now closed. Končím hlasování. 24 hlasů pro, 24 hlasů proti, takže zamítnuto. Pokud tedy tady není někdo, kdo by třeba zapomněl hlasovat. Ne, jinak ne. Jinak s tím nic neuděláme, bohužel. Tak, teď čtyřka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Pětka. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, šestka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní hlasujeme o celém textu v pozměněném znění a to elektronicky, prosím. Closed. Končím hlasování. 48 hlasů pro jednomyslně přijato. Nyní Evropský policejní úřad Europol. Budeme hlasovat o tomto návrhu. Jde o rok 2001. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Dvojka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Sedmička, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní devítka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Teď budeme hlasovat o celém textu v pozměněném znění. Prosím, hlasujeme elektronicky. Now closed. Končím hlasování. 48 hlasů pro, zpráva byla jednomyslně schválena. Postupujeme dále. Stále je to absolutorium Evropské unie. Jde o výkonnost, finanční řízení a kontrolu agentur. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Dvojka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Trojka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Čtyřka, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, pětka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, šestka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, sedmička, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno a hlasujeme o celém textu v pozměněném znění. Hlasujeme elektronicky, prosím. Now closed. Končím hlasování. 46 hlasů pro, 2 proti, takže schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska v podobě dopisu předsedy ohledně návrhu nařízení o klinických eh, hodnocení humánních léčivých přípravků a zrušení směrnice číslo 2001 lomeno 20. Budeme hlasovat elektronicky o tomto dopise, takže prosím hlasujte. Now the vote is closed. Končím hlasování. 48 hlasů pro. Takže schváleno. A teď je tady otázka k ústnímu zodpovězení. Je to otázka, kterou předkládám jménem celého našeho výboru. Budeme o této otázce hlasovat elektronicky. Prosím. Now it's closed. Končím hlasování. See what, what's the vote? Končím hlasování 43 poslanců pro, 4 proti, takže tato ústní otázka byla rovněž přijata. Tak a myslím, že tím jsme vyčerpali dnešní hlasování, pokud se nepletu. Je to pro dnešek vše. Uděláme si několika minutovou pauzu a pak přejdeme k dalšímu bodu. Why don't we have to coordinate this now then? Yeah? Why don't we have to coordinate this now? Yeah?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 Poprosím o pozornost, vážení kolegové. Po tom eh, hlasování eh, jsem zapomněl říci ještě jednu věc eh, a to, že teď nastupuje zasedání koordinátorů takže koordinátory poprosím, aby tady zůstali. Všichni ostatní prosím v tichosti opuste zasedací sál. Za pět minut začíná schůze koordinátorů. Paní Latford, pane předsedo, chci se zeptat. Mně se zdá v posledních několika dnech, že tady je trochu chaos v tom jednání, protože se tady podávají eh, různé ústní pozměňovací návrhy a já jsem nikdy neviděla tolik ústních pozměňovacích návrhů za celou moji eh, práci tady za čtr- posledních 14 let. Včera tady byly problémy s naplánováním programu, jednání, s odkládáním hlasování úplně na poslední chvíli, protože se ukázalo, že ohledně kompromisů jsou obrovské problémy, takže si myslím, že bychom se měli více zamyslet nad tím, jak to tady zlepšit ve výboru výboru, protože Myslím, že ta situace je teď opravdu hodně špatná, takže vás eh, vážně žádám, jakožto předsedu i samozřejmě koordinátory. Nikdo nejsme dokonalí, to přiznávám, ale myslím si, že tady je velký prostor ke zlepšení, pokud jde o řízení tohoto výboru. Pan předseda, ano, beru to na vědomí. Ale pokud jsou tu nějaké ústní pozměňovací návrhy, pokud je někdo předloží, tak asi chápete, že jakožto předseda mohu, nemohu udělat v podstatě nic, nemohu těmto návrhům zabránit